člen, různé státy v tomto regionu, který by, který by nám mohli pomoci v tomto mm, širším, v této širší aktivitě a v tomto úsilí. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji mnohokrát komisaři Čološovi. A na závěr naší rozpravy jsme obdrželi sedm návrhů usnesení. Tímto končím rozpravu o tomto bodu na pořadu jednání a hlasovat se bude hned po další rozpravě. Jako další bod na pořádání je diskriminace na základě příslušnosti ke kastám v Indii. A začneme opět s autory a to je nejdříve pan Van Dalen na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. právem na plenárním zasedání Evropského parlamentu pořádáme debatu o diskriminaci v souvislosti s příslušností ke kastě. Existuje kasta nedotknutelných, to jsou ti lidé, kteří jsou v té nejhorší situaci, musí provádět eh, opravdu strašlivé práce a eh, mnoho žen z této kasty je nuceno do prostituce. Indické úřady slibují již po léta, že se problému budou věnovat. Na papíře vypadá vše velice pěkně, ale v každodenní praxi to vypadá zcela jinak. Jeden z největších problémů je to, že ti lidé, kteří eh, zotročili dálíty, a kteří nutí dálícké ženy k prostituci, e, nejsou vůbec pronásledováni, nejsou stíháni. Stále naopak, e, každý rok dochází k tomu, že stovky či dokonce tisíce dálítů je mučeno policií. V zásadě jsou dálítové v Indii e, lidé, kteří nemají vůbec žádnou ochranu. A my bychom měli tady v tomto ohledu přinést s naším příspěvkem. Momentálně vyjednáváme s Indií o energetice, ochraně klimatu a vzájemných obchodních stazích a proto si myslím, že nesmíme při těchto vyjednáváních zapomínat na postoj této kasty, těch nejchudších těch, kteří jsou nejvíce diskriminováni. Musí, nesmíme dovolit, aby byli ještě více diskriminováni. Musíme přijít s podmínkou, že musí být chráněni. Toto by měla mít naše podmínka v rámci vyjednávání obchodních dohod z Indii. Děkuji, děkuji kolegu Van Dálenovi a jako další paní kolegyně Geringa de Odenberg na minutu a půl. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kastovní systém ještě pořád přetrvává v mnohých částech azijských ehm, států, přetrvává to jako ehm, jakýsi historický pozůstatek ehm, diskriminace a exkluze je zde akceptována. Takzvaní nedotknutelní v Indii představují tu nejnižší kastu, mají omezený přístup ke službám, k půdě, ke vzdělání. Jsou to lidé, kteří jsou ponižováni a na kterých je pácháno fyzické násilí nedávné době došlo k nárůstu násilí proti dálítům, znásilňování dálických žen. Tato situace dochází k ní i přesto, že oficiálně kastovní diskriminace Eh, je zakázána indickou ústavou. Ovšem bohužel zákony nejsou prostatečně prosazovány, nebude jednoduché tuto situaci změnit, protože systém diskriminace na základě příslušnosti ke kastám přetrvává především na venkově. Já doufám, že demokratická Indie bude schopna eh, reagovat eh, a řešit tuto problematiku. Já vím, že se o to snaží a doufám, že i ostatní země budou následovat příkladu Indie a přijmou protidiskriminační legislativu. Děkuji a nyní na dvě minuty kolegyně Lochbílerová. Děkuji, pane předsedo. Dálíte také, eh, kterým říká také be, eh, lidé bez kasy či nedotknutelní tvoří asi jedno čtvrtinu indické populace, což je 250 milionů lidí. Pojem dálit eh, znamená někdo, kde je zlomený, zašlapaný či utlačovaný. To je velice dobrý popis pro společenské, politické a náboženské vyloučení dálítů v Indii. A přitom v Indii má na všech politických unovních zákony a snaží se také o to, aby vyloučila diskriminaci na základě příležitosti ke kastě, ale bohužel stále s malým úspěchem. Oporování dálíty je velice silně zakotveno v indické společnosti. Dokonce i když dochází k nejzávažnějším porušování porušování lidských práv na těchto lidech. Není to stíháno. Například minulý měsíc v listopadu eh, zde asi tisíc příslušníků vyšší kasty zapálilo minimálně 268 domů, byl to tedy plánovaný útok a policie vůbec nezasáhla. My proto vyzýváme indickou vládu a indickou zprávu, aby od místní až po nejvyšší státní úroveň chránila práva dálítů, obhajovala je a tam, kde je to nutné, aby přistoupila k eh, tomu, že přijme další nutné zákony. Bohužel mnoho dálítů eh, sami sebe chápou, eh, že jsou nějakými méně cenými lidmi, protože patří k té kaste, ke které patří a to ponižování a utlašení chápou jako určitý typ osudu, ale ne všichni. Je eh, Roste počet dálítů, kteří se snaží bojovat za svá práva a jim patří naše solidarita a já doufám velice, že Evropská unie ve svých akcích cíleně podpoří právě tyto aktivisty, protože ten, kdo E, má tento problém sám a je e, natolik odhodlaný a pevný a dokáže se vlastně povstat a e, obrátit se proti této formě moderního otroctví, tak ten si zasluhuje veškerou naši podporu. Děkuji mnohokrát, děkuji kolegyně Lochpílerové a nyní na dvě minuty kolega Preda. Pane komisaři, text naší společné rezoluce vychází z několika nedávných událostí, například v Damapure, v Tamil Nadu a v Tabře. Zde došlo k událostem, které ukazují, jak vypadá diskriminace proti dalitům. A sice, že jde o tragickou realitu. Paní Lochbíle a teď řekla, že mm, vysvětlila nám, co vlastně tento pojem znamená. Eh, je to nový pojem, který nahradil dřívější označení nedotknutelný. To, že se prosadil nový způsob označování těchto lidí, tak eh, z toho ukazuje, že eh, příčiny tohoto stavu trvají dále. Jde tedy o to, aby ustala diskriminace na základě kastovní příslušnosti. To ovšem musí být eh, zakotveno legislativně. Eh, víme, že konec diskriminace, to je dlouhodobý proces, je třeba ho nechat vplynout na mentalitu a potom podnikat také konkrétní kroky. Například je třeba, aby policie byla nezávislá, aby nebyla skorumpovaná a samozřejmě důležité je také to, aby řádně registrovala všechny případy diskriminace, všechny stížnosti. stížnosti. Ovšem, k tomu ještě zpívá dlouhá cesta. Kromě toho si myslím, že je třeba, aby indický parlament přijal zákon, eh, který zamezí Eh, tady tuto ponižující práci čističů latrín a jejich marginalizaci. Děkuji vám, pane Kolko Predo. Nyní paní kolegyně Šáke na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegové. Kastovní diskriminace a novodové otroctví zůstává systematickou mm, skutečností pro miliony Indů. Bylo už sice co uděláno, ale mnohem více lze učinit. Naše naděje se upírají k indickému parlamentu, který začne lépe chránit ty nejslabší a nejzranitelnější. Je třeba také, aby případy této diskriminace byly ohlašovány a aby také ti, kteří to ohlásí, byli následně chráněni. Ti, kteří jsou nejzranitelnější v Indii, eh, by neměli eh, být v situaci těch, kteří nemohou přijímat zahraniční pomoc. Je třeba, aby Indie zapojovala tyto minoritní populace ale také na mezinárodním poli, mezinárodním dialogu je třeba se tím zabývat. Jestliže nám jde o rozvoj, tak to musí být rozvoj nejenom ekonomický, ale také v oblasti lidských práv. Děkuji vám, paní kolegyně. Nyní pan kolega Murphy na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Kastovní systém je reakční středověký pozůstatek, eh, který je pozůstatkem eh, taktiky rozděl a panuj. Eh, byl tento systém využíván nejenom britskými imperialisty, ale později také indickými kapitalisty. Zde máme co dělat se zemí, které zákony říkají jedno, ale realita je jiná zákony proti kastám se často eh, ignorují. Dá se říci, že v těchto eh, kastách je vzdělanost velice nízká. Nedávno došlo eh, k spálení 200 domácností těchto lidí. Toto je nejstrašnější a nejbarvnější způsob využívání pracujících a dokonce se na tom účastní také nadnárodní evropské firmy. Mnozí pracují, a jsou to sta tisíce, pracují v textilním průmyslu a oděvním průmyslu a pracují pro renomované značky západního světa. V posledních 15 letech 250 eh, tisíc farmářů si raději vzalo život, protože již pro ně nebylo místo eh, v domácí ekonomice. To, co se zatím děje, je jenom ve prospěch minority. V posledních 15 letech, kdy eh, země přistoupila k agresivním neoliberálním reformám, mnozí přišli o majetky, zejména o zemědělskou půdu a počítají se na desítky milionů. Eh, ti, kteří na tom profitují, činí takto na úkor drobného sektoru. Eh, v únoru se bude v Indii konat generální eh, stávka a my se domníváme, že bychom měli pohrozit zrušením dohody o volném obchodu a, a přímých investicích. Nyní za frakce paní Korola na jednu minutu za PP. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dalité se nachází na samém eh, dnu pyramidy, kastovní pyramidy, jsou to tzv. nedotknutelní. V Indii bylo zde mnoho politických rozhodnutí, která se snažila zlepšit situaci dálitu. Um, ehm, mají prostor v parlamentu, jsou, je zde systém kvót i v rámci vzdělávání, v rámci pracovních míst a tak dále. Na základě informací Mezinárodní organizace práce dálíte Dálické ženy jsou často nuceny k prostituci, k obtížné práci, pokud jde o Kramotnost eh, ta je mezi jejich ženami asi na úrovni 25% ve srovnání s 45% na národní úrovni. Musíme udělat, na celonárodní úrovni musíme udělat mnohem více pro řešení této situace. Diskriminace na základě příslušnosti k kastám by mohla být eh, vyřešena i prostřednictvím vzdělávání. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Korhola, nyní paní kolegyně Kretu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, odsoudit diskriminaci, ke které dochází na základě příslušnosti ke kastě. Ženy jsou potom diskriminovány dvojím způsobem na základě kasty a protože jsou ženy právě tak, jak je to u dálítů. Jsou oběti marginalizace, znásilňování a nemají přístup k spravedlnosti. To je situace, která eh, není únosná a indické úřady by měly toto vyřešit. Eh, týká se to velké části indického obyvatelstva. Indie se musí postarat o to, aby byla uplatňována její vlastní ústava, kde je zakotveno, že se nesmí nikoho, že nikdo nesmí diskriminovat na základě kasty. A toto by mělo platit tak eh, právě i pro Dalíty. Je důležité, aby Evropská unie, vysoká představitelka a také zvláštní zmocněnec pro lidská práva vyvinuli novou strategii proti diskriminaci. Rovněž členské státy by měly vést dialog s indickými úřady, aby přijali odpovědající program. Děkuji. Děkuji kolegyně Kretu a nyní na jednu minutu kolegyně Ojuland. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Tímto usnesením reagujeme na diskriminaci, kastovní diskriminaci, která bohužel přetrvává, je rozšířena v Indii, má dopad na miliony lidí. Indická vláda musí zvýšit své úsilí v tomto ohledu a zajistit, aby tato diskriminace byla okamžitě ukončena je to asi 200 milionů dálitů, který trpí mm, hrozným formami násilí, mm, vražd, znásilňování a jiných eh, kriminálních činů, které jsou beztresté. Na základě Thomson Reuters Trust Law přehledu z roku 2011 byla Indie jedna z pěti nejnebezpečnějších zemí na světě, ve které teda především pro ženy. Toto jsou opravdu šílené informace a proto podporuji snahu a volání potom, abychom, eh, aby Evropská komise priorit, eh, udělila prioritu programu pro boj proti diskriminaci v Indii. Děkuji. Děkuji a nyní na minutu kolega Šliter. Děkuji, pane předsedo. Kastovní systém je starý systém, který utlačuje obyvatelstvo a který v našem století již nemá místo. Diskriminuje eh, osoby, vyrábí osoby, které nemají žádná práva a nepřísluší k žádné kastě. Tato diskriminace je sice zakázána, ale i nadále přetrvává násilí na ženách a lidé jsou dále diskriminováni. Musíme eh, také požadovat něco sami od sebe, zejména od našeho textilního průmyslu, aby nepodporoval tuto diskriminaci. A abychom chápali to, o čem vlastně hovoříme. Chtěl bych eh, nadnést toto. Já sám jsem dvakrát sám čistil latrínu, bylo to v mé vlastní chalupě, ale musím vám říct, že to vůbec nebyla žádná příjemná práce. Takže je důležité, aby zákaz diskriminace eh, byl uplatňován, aby se diskriminace odstranila. Děkuji kolegu Šliterovi. Nyní pan kolega Paška na minutu a půl. Vážený pane předsedo, pane komisaři, boj se systémem, který se vytvářel po staletí, je vždy složitý a zdl... Kastovní systém společnosti je v Indii zjevně ještě velmi zažitý. Navzdory to, tomu si myslím, že musíme využít veškerou autoritu Evropského parlamentu na to, abychom eh, ve spolupráci s indickou administrativou urychlili vykořenění nehumánních projevů kastovní diskriminace v indické společnosti. Zejména ženy z dálícké a adivasícké komunity jsou často obětí nedůstojného ponižování a nepřijatelné diskriminace. Často jsou nucené vykonávat těžkou či nechutnou práci a často jsou objekty beztrestného sexuálního zneužívání příslušníky vládnoucích kast. Důkazem těchto praktik bylo i nedávné skupinové znásilnění 16-leté dívky ve vesnici Dabra. Proto, vážení kolegové, musíme od indických úřadů žádat, aby uplatňovali zákon, o nejnižších registrovaných kastách a registrovaných kmenech pod ochranou vlády důkladně, tak, aby členové žádné kasty či komunity v Indii nebyly objektem násilí, ponižování a diskriminace. Zodpovědnost za ochranu lidských práv obyvatelů Indie je v plné míře v rukou indických státních orgánů a institucí, proto musíme nasměřovat naši kritiku přesně tam. Děkuji kolegovi Paškovi a nyní další řečníci začíná kolega Kelly. Děkuji vám. Indie není součástí bloku BRIC, čili zemí, které se velice rozvíjejí a to vítáme. Pokrok je ekonomický, ale ne sociální a Není to zas až tak eh, nejasné, poněvadž eh, stará vesta drží a padne dobře. Eh, v případě Indie má kastovní systém bohužel legitimitu historickou, ale my skutečně potřebujeme daleko více na tom pracovat z mezinárodního hlediska. My hovoříme také o policejní reformy, tak aby pravidla a zákony byly prosazovány, aby mohla nastoupit eh, sociální inkluze. Také si myslím, že je třeba zajistit to, aby dětská práce eh, byla eh, totálně zakázána, zrovna tak jako ty ponižující druhý práce. Děkujeme, ne, pane Kelly. Nyní paní kolegyně Repo na jednu minutu. Pan kolega Repo, děkuji vám. Parlament již dříve zaujímal stanoviska eh, k nejnižším kastám lidí v Indii a já jsem šokován tím, že pozice nedotknutelných se nezměnila a je to ryze indická zodpovědnost prázdných politických slibů už bylo dost a Indie teď musí své závazky brát vážně. Už třeba jen násilí, které se odehrávalo posledních měsící, ukazuje, že indický stát eh, toto nebere vážně. Nebere vážně úsilí o odmítnutí diskriminace dalitů. Masové násilí, organizované eh, příslušníky vyšších kast jsou neustále eh, běžná věc a nedávno došlo k vypálení prakticky celé vesnice jako trest za to, že bylo uzavřeno jedno manželství mezikastovního charakteru. Děkuji vám, pane Repo. Nyní pan kolega posled na jednu minutu. Pane předsedo, téma Dalitu je sice posledním tématem letošního roku, ale jak kolegyně Lochbird řekla, počet dalitů to je jejich tolik jako polovina občanů Evropské unie. Je to obrovské množství lidí, které trpí strašným způsobem. Když jsem byl mladý, eh, pak Indie byla symbolem chudoby. Dnes Indii používáme jako obrázek jakési potenciální technologické supervelmoci, která nám utíká. To také není pravda. Ano, mají sice technologický rozvoj, ale jsou tam stinné stránky a to jsou dalité eh, nucené potraty eh, dívek a podobně, jak to tematizoval Markus Lanz v Německu. To všechno jsou témata, o kterých musíme hovořit na partnerské půdě s Indií. To, co se děje s Dality, velice silně vypovídá o osudu Indie a my musíme tyto stinné stránky potlačovat. Děkuji vám, pane kolego Kosote. Nyní Catch the Eye a jako první paní kolegyně Gorma na jednu minutu. Děkuji. Kastovní diskriminace v Indii je opravdu šílenou realitou i přes různé legislativní akty, které přijala indická vláda. Mezi oběťmi sociální exkluze je situace především dalických žen, ta, která je alarmující. Je to dvojí diskriminace, exkluze, čelí různým formám znásilí a zneužívání zákon um, boje proti domácímu násilí je zatím neefektivní, především v tomto sociálním prostředí. Ženy prostě neoznamují násilí. Ženy, které se odhodlají to udělat, trpí různé předsudky uh, ze strany těch, kteří by měli chránit, například policie nebo uh, místní právní orgány, Dále mm, dali té pracuji za podmínek mm, opravdu šílených, jednak je to vybírání odpadků nebo v továrnách v hrůzných podmínkách. Někteří, některé tyto společnosti produkují eh, oděvy pro západní Evropu a to je opravdu šílené. Co můžeme udělat, tak abychom eh, bojovali proti tomuto lidskému utrpení a zneužívání? Děkuji. Děkuji kolegyně Gormaj. Tímto končím postup každý aj a na závěr získává slovo ještě jednou pan komisař Čolos. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Evropská unie si je vědomá potíží, kterými trpí členové této sekty v v, v Indii, kterým říkáme schedule cars, ano, jsme si vědomi toho, že tito eh, lidé by měli mít stejná práva jako všechny, všichni ostatní občané Indie od nezávislosti. Indie um, je zde systém pozitivní diskriminace, různé kvóty, které by měly zajistit eh, měli zajistit um, politické zastoupení těchto lidí. 84 míst mají k dispozici v parlamentu a dále je to 15 um, ehm, ehm, míst kde, um, ve veřejném sektoru a ve vzdělání. Mm, samozřejmě, že jsou zde pozitivní dopady této pozitivní diskriminace, ale i negativní dopady. Um, Jednak je to posilování kastovní identity, vede to k mm, konfliktům i v rámci jednotlivých kast, boj za tyto kvóty a tak dále. Došlo k tomu, že z roku 99 eh, Um, zde byl uplatněn zákon, který bojuje proti diskriminaci kastovní i z roku 93, který eh, zakazuje eh, manuální úklid eh, latrín. Ovšem, bohužel, toto nejsou dostatečné postupy, dostatečné, dostatečná opatření mm, například i ve federální vládě mm, se Máme například, eh, eh, jsou zastoupeny tyto kasty, mají zde mluvčí, který poukazuje na jejich problém. Dále se této problematice věnuje i dialog o lidských právech, které vede Evropská unie i na místní úrovni pravidelně s místními orgány. Následující dialog, s následujícím dialogem počítáme na začátku příštího roku. Je zde mnoho projektů, které organizuje nevládní organizace a kofinancuje je Evropská unie, různé programy bilaterální pomoci. Toto vše se snaží přímým způsobem zlepšit podmínky těchto znevýhodněných částí obyvatel obyvatel. Snažíme se především věnovat pozornost přístupu ke zdravotnictví, k sociální ochraně těchto lidí. Máme k dispozici asi 770 tisíc eur, které rovněž se snaží v rámci různých projektů um, zlepšit přístup ke spravedlnosti, zredukovat uh, chudobu, um, posílit um, uh, sociální integraci, kde máme k dispozici další tisíce eur. Ano, tato otázka kastovní diskriminace je nesmírně komplikovanou otázkou. Mnoho z vás se o tom zmínilo, je to jaksi zakotveno v místní kultuře. Od nezávislosti Indie udělala Indie obrovský pokrok v tomto ohledu, pokud jde o mm, boj proti této svízelné situaci eh, těchto lidí, když jsou zde ještě tmavá místa. Evropská unie samozřejmě podporuje místní vládu, která má k dispozici prostředky, programy, které pomáhají pro zlepši, zlepšení této situace, situace. A zároveň, jak jste se zmínili i ve vašem dokumentu, ano, pokud jde o dohody o volném obchodě, zvažujeme, mm, jakým způsobem pokračovat či nepokračovat této situaci, protože víme, že by to mm, nemohlo pomoci sice dalitům, ovšem mohlo by to pomoci ekonomické situaci celkové Indie, pokud ji vyjednáme tuto smlouvu inteligentním způsobem a tím způsobem by mohlo zlepšit i podmínku těch